zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zpráva pana Pípra o provádění směrnice o energetické účinnosti. Rozpravu zahájí paní kolegyně López Vermecho jako zpravodajka. Máte slovo na čtyři minuty. Muchas gracias, señor presidente. Señ... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, milí kolegové, dámy a pánové, Uběhly dva měsíce a kousíček od předložení prvního návrhu zprávy o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v EU a já bych chtěla poděkovat všem frakcím a sekretariátu za rychlost, s jakou na tomto pracovali a za ochotu pracovat velice tvrdě, abychom mohli. Dospěli jsme schody u celé řady bodů, byť jsme se neschodli na všem, eh, tedy na závěrečném hlasování ve výboru. Parlament musí komisi pomoci zhodnotit, co se stane s těmi státy, kterým se nepodaří změnit svou politiku a zavést obnovitelné zdroje do svého energetického mixu včas pro rok 2020, ale můžeme to použít také k přípravě nové směrnice o obnovitelných zdrojích, která bude platit až do roku 2020 a bude zachovávat závazné cíle a posílí je v rámci boje proti změně klimatu, eh, tak jak to uvádí COP21. A něco podobného vidíme také ve zprávě kolegy Pípra o energetické účinnosti a to není náhoda. Tím, jak budeme dále rozvíjet obnovitelné zdroje, budeme se snažit zároveň šetřit energií. A musíme překonávat konec konců stejné překážky v členských státech. To ve finále by mělo vést k solidnějšímu, zelenějšímu a demokratičtějšímu energetickému modelu, naproti tomu, co by si přáli dnešní oligopoly, které v energetickém sektoru dominují. Nemusím panu komisaři Kanětemu připomínat, že tyto politiky zatím nepomáhají v pokusech zavést obnovitelné zdroje energie do našeho energetického mixu. Konec konců to bylo to samé za vlády, které byl součástí. Je potřeba dívat se dál do budoucna a představovat protiváhu v tom, jak se postupně vyvíjí udržitelnější politika energií z obnovitelných zdrojů. Samozřejmě stávající modely není možné ukončit ze dne na den, je potřeba zajistit jejich další hladké fungování, ale je potřeba zajistit, že budeme obnovitelné zdroje dále protlačovat a budeme řešit otázku externalit jako možností, které Evropská unie zvažuje, například jadernou energii nebo energii ze zemního plynu. Za další je potřeba zajistit, že generační mechanismy které eh, podpoří demokratický dohled nad eh, energetickými systémy, budou dále podporovány a rozvíjeny. To znamená, musíme propagovat právo na samospotřebu a plánování a demokratickou participaci v rozvoji obnovitelných zdrojů, stejně tak jako kolektivní generační systémy a účinnější a efektivnější systémy distribuce. A to i co se týká Eh, zařízení pro ochlazování a vytápění domácností. Tato směrnice je, myslím, poměrně dobrá. Samozřejmě je zde několik nežádoucích vedlejších účinků, které musíme omezit, včetně například vlivu na celkovou udržitelnost, což nám zabraňuje rozvíjet eh, bioenergii rychleji. Tedy hovořím o biopalivech nebo o eh, biomase a jejich dopravě. Ukazuje to, že trh není vždy tím nejlepším mechanismem, který může regulovat zdroje. To například vidíme v těch bitvách o půdu a v tom odpojení využívání půdy a e, definitivního energetického výkonu. Tento energetický přerod není pouze technologická výzva, je to také výzva sociální. My jsme v tomto smyslu předložili pozměňovací návrh, doufáme, že projde. Není možné umožnit neorganizovaný přechod, aby se snížily pracovní podmínky pracovníků a nebo aby se omezila možnost tvorby nových pracovních míst v energetickém sektoru. A proto v této zprávě uvádíme, že je potřeba zajistit, abychom jak si kráčeli ruku v ruce s oběma stranami průmyslu za novým energetickým modelem. A e, Obnovitelné zdroje energie nám mají pomoci odstranit energetickou chudobu, tedy tak, abychom zajistili potřebné sociální záruky pro ty domácnosti, které nemohou využívat základního práva, to znamená práva na energii. Doufám, že tato debata nám pomůže postavit mosty a posílí většinu na této zprávě, která je velice důležitá. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně. Teď má slovo druhý zpravodaj, pan kolega Pípr, rovněž na čtyři minuty, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dnes je mimořádný den a britské referendum, a, ale i tam jde o subsidiaritu, o byrokracii a její odbourávání a, a to a dneska ještě určitě budeme probírat. Dámy a pánové, zlepšení energetické účinnosti je situace v, v Eh, výhodná pro eh, životní prostředí i pro nás. Pro životní prostředí to eh, znamená méně emisí, méně spotřebování zdrojů pro spotřebitele, to znamená menší náklady na energie. A také to znamená větší bezpečnost, větší bezpečnost zásobování. Proto směrnice o energetické účinnosti je investicí do budoucnosti Evropy, když se to správně pojme. Výsledek zatím sedí. Dosáhneme 20% zvýšení zvýšení energetické účinnosti do roku 2020, ale ne díky evropské eh, regulaci, která není ještě prosazená, ale díky eh, zájmu evropských eh, spotřebitelů na menší spotřebě. Za to děkujeme hodně občanům i podnikům v Evropě je eh, eh, zřejmé, že ta energetická bilance je eh, v Evropě v úspěchem. Jsme mistry světa v obnovitelných v zdrojích i v energetické účinnosti, ale za to platí spotřebitele a mm, podniky velkou cenu. Ceny energií pro soukromé domácnosti jsou nejvyšší na světě a Tady eh, ukazuje se, eh, jak eh, působí příslušné energetické poplatky. Za druhé, nové investice se dějí dlouho už jenom mimo Evropu. Z byrokracie jde nad všechny rámec ETS, EBO, jako design, směrnice o budovách a tak dále a tak dále. Samozřejmě každá legislativa je nějak oprávěná, ale opomíjíme vedlejší účinky, eh, zejména když se to nesladí s národní politikou. Eh, eh, vzniká spousta byrokracie, ale také vliv na ceny povolenek. Stěžujeme si na pokles jejich cen a neustále zatěžujeme podniky dalšími náklady. Dámy a pánové, tak toto dále nejde. Já jsem se zaměřil na směrnici o energetické účinnosti ve svém příkladu a jsem rád, že v té zprávě zůstala řada věcí. A sice, abychom se zaměřili více na účinnost a inovace a nesnažili se jenom spořit aby eh, směrnice zůstala flexibilní, aby členské státy mohly eh, dávat podněty pro nová opatření. A potom je tady také eh, byrokracie a potřeba koherentní legislativy. Na to upozorňujeme. Na tom se v parlamentu shodneme, ale jako zpravodaj nepodporuji 40% eh, cíl eh, neopovinné úspory, eh, pokud jde o úspory energii. Tam vůbec nejde o účinnost, tam jde o zákaz spotřeby energie, dámy a pánové. To bychom mohli udělat, <clears throat> kdyby na tom Evropa byla špatně, ale fakta hovoří jinou řečí. Emise skleníkových plynů od roku 1990 klesly o více než 25% a zároveň evropský hrubý v v národní produkt zvýšil téměř o 40 hm, takže jsme o polovinu toho více vyrobili s, čtyř, s skleníkový plyn o čtvrtinu méně. Kdo chce teď eh, zakazovat spotřebu, eh, jde úplně proti realitě a proto naléhavě prosím eh, kolegy v SAD a u liberálu podporujte naše pozměňovací návrhy, kterým my se snažíme nasadit cíl 30 až 40 ale ne jako povinný tlak Nejdříve chceme dát eh, lidem eh, určitý náskok, pokud je o důvěry. Evropa je ekologický mistr světa a všichni eh, chceme pomáhat v tomu, aby tato pozice byla i nadále udržena. Děkuji sekretariátu a všem ostatním. Děkuji kolego Pipře a nyní za komisi pan komisař Arias Kaněte. Muchas gracias, presidente, señoría. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Je pro mě potěšením mezi vás opět eh, přijít a diskutovat o dvou nejdůležitějších pilířích eh, energetické politiky. To jsou obnovitelné zdroje a energetická účinnost. Můžeme o nich hovořit společně a to také ukazuje, jak důležité jsou k tomu, abychom dokázali dosáhnout ehm, klimatických cílů z pařížského samitu. Nyní, když hovořím o legislativě o obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti, bych chtěl především poděkovat oběma zpravodajům za vynikající fantastickou práci. Začnu s právou pana Pípra ohledně energetické účinnosti. Jak víte, připravuje se revize směrnice o energetické účinnosti v budovách. Cílem je eh, připravit se na plnění cílu do roku 2030 a připravit patřičná opatření zaměřená na to, abychom těchto cílů mohli dosáhnout a přitom, abychom zdůrazňovali právě oblast eh, budov, tak abychom se zaměřili na tu oblast, kde je možné dosáhnout velkých energetických úspor. Toto všechno musíme brát v úvahu při následující eh, revizi. A ve zprávě pana Pípera se píše, že zapotřebí systematicky zohledňovat energetickou účinnost v našich politikách zaměřených jak na životní prostředí, na, na klima, na energii a také e, jasně e, se zaměřovat na plní cíl roku 2030. V tom smyslu musíme jak investorům, tak legislátorům poskytnout jasné sdělení, proto aby bylo možné podnikat investice v dlouhodobém horizontu a aby zde byla v tomto směru jistota. Ale je zapotřebí jít dál. E, musíme samozřejmě prosazovat plnění legislativních aktů. Eh, je eh, zapotřebí se zaměřit na článek 7, kde je povinnost energetických úspor. Některé členské státy již přijaly patřičná opatření, zaměř také na kontrolu a ověřování. Zda eh, vše funguje tak, aby bylo možné plnit cíle roku 2030. A díky tomu už se nám bude dařit dosahovat tedy téměř polovinu toho, co eh, si přejeme dosáhnout do roku 2030. Eh, ale podívejme se obecně na cíle do roku 2030. Eh, musíme ambiciozně se snažit snižovat energetickou náročnost. My musíme podporovat také sou, součinnost privátních subjektů v investování do energetické účinnosti v budovách, protože to je obrovské pole působnosti a současně to také bude pomáhat snižovat účty za energii, kterou platí občané. Eh, a ještě jednou bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že všechny tyto cíle a tato témata začnou do své zprávy a těšíme se na další spolupráci v této oblasti. Samozřejmě, že to platí i pro úvahu ohledně eh, eh, zprávy o obnovitelných zdrojích. O, e, Obnovitelné zdroje v roce 2014 měly dosáhnout 16 Velká většina členských států pokračuje e, dobře i s ohledem na e, další cíle. Všechny země, kromě jedné, e, jsou na tom již velice dobře. A Tímto způsobem se nám bude dařit snižovat potřebu fosilních eh, paliv a budeme moci rozvíjet konkurenceschopný sektor obnovitelné energie. Členské státy musí být připraveny eh, toto všechno provádět v následujících letech a proto my se tolik soustředíme na provádění směrnice o obnovitelných zdrojích a víme, že to je velice důležité i pro Evropský parlament, ale jak zpráva eh, jasně zdůrazňuje, musíme se podívat i na situaci po roce 2020 svět a obnovitelné e, zdroje. Obnovitelné zdroje totiž budou ústředním prvkem těchto dalších politik po roce 2020. Musíme uvažovat také o energetické e, unii a jak už bylo zde žádáno z mnoha stran, před, připravíme takový rámec, který by poskytl stabilitu investoru, tak abychom efektivně dosahovali daných e, cílů. V této směrnici o obnovitelných eh, zdrojů se hovoří také o eh, eh, silnějším elektrickém trhu a využití obnovitelných zdrojů tak, abychom byli lídrem v daném sektoru. V rámci této směrnice eh, se chceme eh, eh, vypořádat s mnoha obavami, které zaznívají také z vašich pozměňovacích návrhů, ať už je to oblast topení nebo chlazení, jak podpořit úlohu spotřebitele a snažíme se předcházet nebo, se, nebo rušit ty, ty bariéry a překážky administrativního typu. Chceme se soustředit především tedy na mm, tyto cíle a využít pokroku, kterého již bylo dosaženo a kterého dosáhneme do roku 2020. Z něj potom chceme výjít pro další období. Jsou tu tři sektory, které nám budou pomáhat. To je e, doprava, chlazení, e, topení a e, města. Co se týče dopravy, a obnovitelných e, zdrojů. E, my e, chceme, aby na trhu byl systém podpory obnovitelných zdrojů v rámci vnitrostátních systémů. A to tak, abychom došli k novému pojetí trhu, tak, aby ETS zohledňovalo a preferovalo obnovitelné zdroje. A mm, Víme, že tato oblast vyvolává mimořádný zájem. Komise eh, může říci, že se zlepšila eh, pozice biomasy a biopaliv eh, na trhu a my se snažíme najít pragmatickou pozici tak, abychom došli velkých úspor, abychom předcházeli nadměrnému riziku pro životní prostředí a také, abychom snižovali administrativní zátěž, zejména pro malé jednotky. V rámci této e, e, rozpravy bych chtěl poděkovat za příspěvek Evropského parlamentu k těmto legislativním návrhům. Ještě bych chtěl se zmínit o posledním aspektu, který mi připadá velice důležitý, abychom dosáhli těch stanovených cílů. A to je potřeba stimulovat investice Eh, v Evropském fondu pro strategické investice. Je zapotřebí inteligentním způsobem využívat tyto zdroje a je zapotřebí, aby místní zpráva, regionální i vnitrostátní zpráva eh, eh, se na toto také zaměřily. Na závěr chci ještě opět poděkovat za obě dvě zprávy a chci vám, si s vám zaručit, že Budeme ambiciózní v těchto legislativních aktech, protože si přejeme, aby obnovitelné zdroje a efekt, efektivita, účinnost energetická eh, pokračovaly takto dál a abychom plnili cíle z Paříže a abychom dekarbonizovali eh, naši ekonomiku. Děkuji vám, pane komisaři Kaněte. A teď budou hovořit jménem výboru kolegové. Jako první paní Petir za výbor Envy. Máte jednu minutu. Děkuji, eh, pane předsedající. Především bych chtěla poblahopřát zpravodaji a poděkovat za spolupráci. Členské státy jsou na dobré cestě k plnění povinných cílů ohledně obnovitelných zdrojů, e, to je dosažení 20 roku 2020. Zaznamenáme v oblasti topení a chlazení velice dobrý pokrok. E, zaměřujeme se také na e, svět nebo na oblast dopravy. Musíme zaměřit na biopaliva a jejich využití a e, v tomto novém e, legislativním textu se zaměřujeme na obnovitelné zdroje na období po roce 2020. Ještě než budeme mít jasnou e, perspektivu, měli bychom také se zaměřit na to, aby ti, kdo chtějí investovat do biopaliv, měli jasnou pozici, aby věděli, jakou budou mít jistotu. Tato oblast může eh, přispět k tomu, aby eh, každoročně zde byla pracovní místa i sezónní místa, eh, což by velice přispělo v Evropské unii k revitalizaci našich venkovských oblastí. Děkuji. Díky paní Petýr za výbor Regi. Má teď slovo kolega Omarží. Pane předsedající, děkuji. COP21 poukázal na základní úlohu regionů a měst a obcí v přechodu společnosti k nízkoemisní ekonomice. Ve výboru Riga, eh, Regi chceme, abychom stále více přispívali k realizaci těchto stanovených cílů pro rozvoj obnovitelných energetických strojů. Náš výbor lituje v podstatě toho, že mobilizace sou, fondu soudržnosti pro obnovitelné energetické zdroje je jen 0,1 na období 2007 až 2013 a 1,4 2014 až 2020. A z toho důvodu vidíme eh, Eh, že je zapotřebí zmobilizovat v regionech a obcích eh, všechny eh, zdroje. To se týká zejména periferních oblastí, tak, abychom byli schopni dosáhnout energetické autonomie a efektivity. Mací. Děkuji vám, kolego Omarčí. Kolegu Bohoviče, Bogoviče nevidím, proto má slovo na jednu minutu kolega Líze za výbor Envy. Řečník bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat panu Píprovi a všem, kteří spolupracovali na této zprávě. Mezi výbory ITRE a ENVY jsme našli mnoho společného. Chceme flexibilitu, například v oblasti opatření podle článku 7, chceme jistotu plánování. Zásadní součástí této směrnice eh, nemůžou platit jenom do roku 2030, ale ještě déle. Eh, velká diskuse v obou výborech se vedla o cílech protože můj výbor se vyslovil velkou většinou pro ten 40% cíl. Já bych osobně eh, raději apeloval na nějaký kompromis, který předložila EPP. Těch 40% já jsem to kdysi podporoval, ale ono to není moc realistické. EPP ale požaduje alespoň minimálně 30%. A tady si myslím, že je potřeba apelovat na komisi. Já slýchám, že v komisi se diskutuje o tom, zda se má jít ještě nad 27%. Eh, slýchám, že předseda komise proto není, ale to není možné. Juncker před volbou slíbil zde v parlamentu, že bude alespoň pro 30% a to, co řekl před volbami, musí platit i po volbách. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, kolego Líze. A teď řečníci za jednotlivé frakce. Jako první pan Benson máte dvě minuty. Er- děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit o, zprávě o, o v pokroku v oblasti eh, energetické účinnosti. Eh, děkuji paní eh, López Bermecho za spolupráci s, přivědnávání. vyjednávání na Je důležité stanovat si realistické cíle, abychom jim mohli dosáhnout, i jinak nedosáhneme ničeho. Jsou lidé, kteří si eh, eh, stanoví vysoké cíle a myslí si, že eh, se změní postoje, ale hlavy státu a vlád přijali cíle a, a je určitá povinnost jich dosáhnout. A myslím si, že ty povinnosti pro rok 2030 jsou Hmm, chválihodné a, a můžeme jich také eh, dosáhnout a, a, a myslím, že je třeba to mít eh, na paměti, až budeme dnes hlasovat. A také doufám, že naplníme eh, cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. a energetického, a podaří se nám dosáhnout vhodného energetického mixu v Evropě, tak abychom mohli přispívat k trvale udržitelnému uh, růstu uh, hospodářské soutěži i tvorbě pracovních míst. Je důležité hledat uh, dlouhodobá řešení. Musíme snížit náklady na obnovitelné zdroje energie. Bylo by dobré, kdyby firmy věděli, jaké priority přesně jsou stanoveny. Podívejme se na tu zprávu. Jsou tady věci, jako je odstranění státních dotací pro obnovitelné zdroje. Je tam celá řada návrhů, které si myslím, že jsou nerealistické a nesmyslné. Doufám, že se nám podaří přijmout nějaké dobré cíle. Děkuji a nyní pan kolega Poche na dvě minuty

zaostáváme za plněním stanovených cílů a pokud se nic nezmění eh, nebudeme schopni dosáhnout do roku two thousand and twenty energetické účinnosti o twenty

Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nacházíme se v obtížné situaci, protože cíle, které si snažíme stanovit, se momentálně řeší převážně na národní úrovni a u nás řečníkovi vypadl mikrofon. Again, Mr. President. Please use another microphone. Použijte prosím jiný mikrofon. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přesvědčen, pane předsedo, že eh, klimatologické aspekty zde jsou ty samé jako ty energetické. Není možné hovořit o energii a vynechat životní prostředí. My se snažíme tuto otázku řešit u nás doma, tam máme nekontrolovatelné eh, lesní požáry na Kypru, které ohrožují lidské životy. Je potřeba si pamatovat, nezlobte se, vy jste se ptal podle modré karty a máte se zeptat řečníka. Ale máte jenom 30 sekund, pane kolego. A to už jste překročil. Tak prosím. A řečník nemá zapnutý mikrofon. Tak jak můžeme jako Evropská unie mobilizovat prostředky a fondy a cíle a energetické cíle, tak abychom zohledňovali i cíle klimatické? Jak se můžeme vyhnout eh, těmto škodám, jako třeba na Kypru v nedávné době? Děkuji. Herr Kollege Poche.

Děkuji vám, pane Poche. Na minutu a půl má slovo paní Van Bosit. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes budeme hlasovat o dvě důležitých energetických zprávách. Na jednu stranu o energetické účinnosti je ta zpráva a na druhou stranu je tady zpráva o obnovitelných zdrojích energie. Zatímco členské státy eh, eh, jsou jasné, jasně se vyjadřují, pokud jde o cíle, tak eh, Evropský parlament by také znepokojuje tím, že se snaží stanovit od cíle příliš vysoko. Na první místě se musíme snažit eh, šetřit energii. A je tady velký potenciál. Téměř polovina naší energie jde do topení a chlazení, ale eh, velká část této energie jde doslova eh, v okny ven. Eh, snažme se eh, eh, zvyšovat energetickou účinnost a postarujme se o to, aby občané sami odspávali ty příslušné díry a posilovali ekologičnost své spotřeby. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, musíme se snažit cíl, cíle stanovovat dosažitelně. Musíme být ambiciozní, ale realističní. Závazné národní cíle, které zpravodajka předložila, legislativa takové nejsou. Je zřejmé, že určité členské státy se musí dívat na, za své hranice, aby mohly dosáhnout eh, své, eh, svých cílů eh, v oblasti obnovitelných zdrojů. Proč tedy mít závazné národní cíle? Spolupracujeme tady na evropské úrovni. Já vám děkuji, paní kolegyně, a nyní minutu a půl kolega Herbrandy. Děkuji vám, pane předsedo, a já začnu se dvěma energetickými zprávami, které byly vydány nedávno. Ta první je článek, eh, který eh, říká, že vítr a slunce eh, drtí fosilní paliva. V roce 2015 energetické investice do obnovitelných zdrojů byly dvojnásobné pokud, oproti fosilním palivům v Mexiku a v Maroku dvě velké investice byly učiněny tímto směrem právě proto, že slibují velkou návratnost. Ta druhá zpráva říká, že Evropa ztrácí e, svou reputaci, co by e, e, vůdce v oblasti energetických obnovitelných zdrojů. A to je znepokojivé. Minulý rok klesly investice do obnovitelných zdrojů o 21%, zatímco náklady ve zbytku světa zásadně rostou a to, eh, o tom je ta zpráva a to je znepokojivé. Ve světě eh, jsme svědky globálního úprku směrem k bezpečným a levným energiím. A to jsou obnovitelné eh, zdroje energií. Tam je také úžasný vedlejší efekt, je, že je to také čisté, ale hlavní je zaměřit se aby to bylo, na, na to, aby to bylo levné. A, a právě to dosáhneme tím, že se budeme zaměřovat na obnovitelné zdroje. Poslední věc, kterou tady potřebujeme, je konzervatismus. Potřebujeme mnohem eh, silnější evropské zaměření na eh, závazné cíle a komise, když eh, komise, na, na to bych apeloval, přijďte s silnými, ambiciozními, závaznými cíly na podzim. Teď jsem si nejsem nejist, zda a kolega a tamhle eh, vzadu. Já se chci vás zeptat. Eh, dovolíte eh, otázku od kolegy, jehož jméno si teď nevybavuji? Prosím, pane kolego. Mikrofon. Jmenuji se Rupé. Já souhlasím s tím, co bylo právě řečeno. Potřebujeme regulaci, ale víme, že projekt eh, nazvaný Nord Stream 2 eh, probíhá a eh, mm, nabírá na síle a nedávno jsem slyšel, že kancelářka Merklová jej schválila. Neznamená to, že naše nejlepší sny zůstanou na papíře? až Nord Stream 2 dosáhne eh, eh, v Evropě, tak přestaneme, eh, tak přestaneme vůbec mluvit o, o obnovitelných zdrojích. Pane kolego? Děkuji, pane předsedo. Já jsem uh, souhlasím se svým kolegou. On nemyslím, že Nord Stream je nějak mimořádně chytrý projekt, do kterého bychom se měli pouštět. také pokrok k eh, skutečné energetické unii, eh, tak to zpomalují členské státy. Teď máme 28 energetických unii, potřebujeme jednu. Jednu eh, společnou soustředěnost na přechod k levné, bezpečné a čisté energii. To je věc, na kterou se musíme soustředit v Evropě. Děkuji kolegovi Herbrandimu a teď minutu a půl kolega Benito Siluacha. Děkuji vám, dámy a pánové. Dobrý den, pane komisaři. Než budu hovořit o energetice, chtěl bych říci, že pěkným překvapením vás tu mít. Eh, toto je velice eh, důležité a složité téma pro budoucnost. A velká eh, koalice tak to umožňuje, abyste nevysvětlil jak fungují ty otočné dveře, eh, podvody a podobně. Eh, až přijdete příště na plenární eh, zasedání, prosím, přijďte s otevřeným hledím a odpovídejte politickým skupinám, aby se neodpovídalo za zavřenými dveřmi, aby tedy nebyly pochybnosti, které tímto způsobem spíše narůstají, než aby se rozptýlily. My eh, ve španělské vládě se budeme snažit eh, učit další krok, aby eh, moc přešla více k lidem. Potřebujeme, aby energetika více řešila současné problémy. Musí to být závazná priorita pro všechny členské státy a proto také potřebujeme směrnici o obnovitelných zdrojích, tak abychom měli stabilní rámec, který bude napomáhat šíření tohoto druhu energie. Zatímco eh, ve eh, Španělsku, jak se říkalo včera i na výboru PETI, eh, tak my penalizujeme obnovitelné zdroje. Děkuji kolegovi Benitovi Ziluachovi. Já bych rád tuto rozpravu na stručně přerušil a mm, přivítal